Okay. Okay, no. okay, good afternoon, it's time to wait, but before... No, Dobré odpoledne, je čas hlasovat. Máme tady dva, dvě procedurální připomínky. První, jako první dám slovo paní Toja. Paní Toja. Není tady, pak paní Kadiny.